Vítám Państwa bardzo serdecznie. Dobrý večer, dámy a pánové. Zahajuji společné zasedání třech výborů. Výboru pro zemědělství, pro ochranu a životního prostředí a výboru pro průmysl, výzkum a energetiku podle pravidel a rozdělení kompetencí. Jako e, předseda výboru kdy povedu toto zasedání. Rád bych vás poprosil, protože pan předseda je se spozdí kvůli opoženému letu. Ne, tak jestli tady někdo e, jej může zastoupit, tak jej zveme. Podobně je to u pana předsedy Buska. Ale pan předseda eh, Buzek eh, ještě napsal, že možná se mu to nakonec povede dorazit. Také ještě eh, srdečně vítám všechny ty členy třech výborů. Jak víte, naše zasedání se zaměří na pouze jedinou věc, a sice na výměnu názoru eh, o implementaci eh, Evropské lesnické strategie eh, s panem komisařem Hoganem. Pan komisař tu už je a srdečně ji zde vítáme. A několika slovy úvodem bych řekl, vidím, že je tady také paní poslankyně Gestinger tři důležité jako zpravodajka. Jak víte, 8. dubna přijel parlament značnou většinou hlasů eh, usnesení k nové, strategické, nové strategii eh, lesu a lesnictví a mm, dřevozpracujícího průmyslu. Byla tady zpráva eh, o vlastní iniciativy o tomto tématu, jehož její zpravodajkou byla paní Elizabeth Kestinger proto zde zmiňuji paní poslankyni. Výbor Envy i ITRE připravili stanovisko k této zprávě. Uznesení eh, zareagovalo pozitivně na eh, komunikaci Evropské, na sdělení Evropské eh, komise k nové lesnické strategii i na pracovní dokumenty, které zdůrazňují, že tato strategie se musí zaměřit na trvalé udržitelné lesní hospodářství a zaměřit se na to z hlediska jak hospodářského, tak společenského a, nebo sociálního a, a ekologického. A také se zaměřuje na lepší komunikaci všech politik EU v souvisejících s lesnictvím. Komise také eh, přijala určitý program činnosti, o které i my jistě bude pan Hogan eh, hovořit. Také byla přijata lesní mapa v eh, září 2015 byla zveřejněna, tam jsou priority a jsou tam také takové hlavní pilíře, které souvisejí s tím rozměrem sociálním, ekologickým i hospodářským. Dnes jsme zde podle pravidel pro tady na zasedání e, třech výborů, Proč se to týká třech výborů. Envy, pokud je o životní prostředí a klimatické změny, výboru průmyslu se to týká, pokud jde o to, že dřevo je velice důležitým materiálem průmyslovým. Takže eh, společné zasedání. Lesy samozřejmě eh, ovlivňují eh, vývoj klimatu a mm, já už asi mluvím déle než obvykle, ale to vlastně také chtěl říct pan poslanec slaví a, a na vaši adresu, takže žádám o pochopení. Já myslím, že teď už můžeme, eh, když už se nikdo nehlásí o slovo, tak můžeme dát slovo a eh, panu komisaři Hoganovi. Máte slovo, pane komisaři. No, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych poděkoval Evropskému parlamentu za uspořádání tohoto setkání v rámci implementace Evropské lesnické strategie. Eh, při této prezentaci eh, bych eh, měl říci, že jsem spolupracoval s kolegy komisařem pro životní prostředí Velou a komisařskou Běňkovskou pro růst, abychom se zaměřili na hlavní cíl té Evropské lesnické strategie a tím je zajistit trvale udržitelnou strategii eh, a spolupráci pro, eh, po celou Evropskou unii. Zde máme tedy eh, sladění sociálních a ekologických a, hospodářských cílů, zaměření na, se na biodiverzitu, produktivitu i regenerační schopnost, vitalitu a potenciál naplňovat ty různé rozlišné funkce. Eh, usnesení Evropského parlamentu eh, vydal eh, jasný, vydal jasný signál ohledně důležitosti lesů pro evropské občany. A ukazuje to také provázanost na řadu politik, včetně rozvoje venkova, a klimatických změn, konkurence, schopnosti a energetiky. V září předseda Juncker představil zprávu o stavu Unie za rok 2016 a hovořil o deseti prioritách komise. A prvotním prioritou je podpoření eh, vzniku pracovních míst a investic. Nicméně eh, politika energetická eh, přichází na třetím místě, takže je velice vysoko. A všechny tyhle ty otázky, nebo obě otázky, řeší nová lesnická strategie. Tedy růst eh, a pracovní místa v eh, lesnictví, eh, v nedostatek přírodních zdrojů, dopak na klimatické změny a v neposlední řadě inovace a dovednosti. Všechno tohle je v jádru politické agendy. Eh, principy eh, subsidiarity a přiměřenosti jsou velice důležité eh, v této strategii. Jejím cílem je vytvořit akční rámec pro trvalé udržitelné lesní hospodaření na základě koordinace politik členských států a příslušných politik Evropské unie, které souvisejí s lesnictvím a lesy. Zajišťuje holistický přístup k lesům a to tím, že se řeší ekologický, sociální i ekonomický rozměr Týká se to eh, i těch hodnotových řetězců založených na eh, lese eh, a lesnictví a také se zde přikládá důležitost, kterou, tedy velká důležitost lesů pro venkov. Eh, a také eh, se to hovoří o přechodu k nízkouhlíkové eh, v ekonomice. Naše poznatky by měly vést k tomu, že se budou používat biomateriály pro stavebnictví, chemický průmysl a další sektory. Je zde velký potenciál v celopodnotovém hodnotovém řetězci pro nárůst počtu pracovních míst. Bioekonomika je velmi důležitou složkou cirkulární ekonomiky, týká se to celého eh, toho eh, cyklu eh, životního dřeva. Dobrá zpráva je, že v posledních 16 letech roste v Evropě čím dál tím více lesů. Ovšem otázkou je jejich stav ochrany. Práva o stavu přírody v EU ukazuje, že musíme jednat rozhodněji, tak abychom eh, se dobratli skutečného eh, zlepšení. Natura 2000 má tady velký potenciál. Stručně řečeno, eh, výzvou pro 21. století je zajistit celou řadu funkcí, které les poskytuje v trvalé udržitelném módu. Rovnou musíme poskytovat ekosystémové služby prostřednictvím eh, v integrovaného hospodaření eh, v eh, lesích. Také musíme nalézt způsoby, jak lépe odměňovat takovéto poskytování ekosystémových služeb v lese. A to správcům, lesním hospodářům a vlastníkům a relevantním aktérům, i jako jsou veřejní zástupci dostali z Evropského parlamentu. O evropském lesnictví už hovoříme dlouho, ale Evropská unie také odpovídá za lesy za našimi hranicemi. Na globální úrovni Evropská unie eh, i nadále chce eh, prosazovat eh, trvalé udržitelné lesní hospodářství a bránit odlesňování. Vzhledem k nedávnému přijetí eh, agendy 2030 a pařížské dohody je toto ještě důležitější, neboť eh, lesy mohou hrát eh, důležitou úlohu v braní klimatickým změnám a zmírňování jejich dopadů. Je důležité, že um, široká veřejnost si eh, lesy často spojuje s eh, tedy eh, důležitými přínosy pro životní prostředí, ale musíme si také uvědomit, že jejich ekonomická životaschopnost je velice podstatná. Tak, abychom zachovali ty přínosy rozličné, které lesy mají pro společnost. Takže se vrátím tedy k implementaci lesnické strategie samotné. Já bych vám popsal několik milníků. V souladu s usnesením parlamentu se ve spolupráci se členskými státy a zainteresovanými stranami vytvořila víceletý eh, akční plán pro eh, evropskou lesnickou strategii, kde jsou eh, jasné výstupy, kroky pro ženské státy a harmonogram. Ženské hm, státy jsou zapojené do tohoto procesu jak víte, eh, v rámci eh, programu rozvoje venkova jsou opatření, která jsou hlavními eh, hybateli i implementace strategie. Asi 8,2 miliardy eur veřejných výdajů je naprogramováno pro lesnická opatření v letech 2014 až 2020. 2,2 miliardy se budou zaměřovat na vytváření lesních oblastí a Eh, odlesňování, potom se budou eh, v miliony hektarů zalesňovat a více než 200 tisíc příjemců z oblasti lesního hospodářství eh, bude mít možnost absolvovat školení a použít nějaké lesnické služby a potom se asi 1,5 miliardy eur dá asi 90 tisíc příjemcům v rámci dalších programů. Dalších 1,5 miliardy bude na prevenci poškození lesů a 800 milionů eur na investice do technologií a zpracování a marketingu lesnických produktů. Pokud eh, a příslušné eh, programy eh, budou spuštěny do konce tohoto roku a to s nejdříve veřejným připomínkovým řízením. Horizont 2020 a inovační partnerství, to je také důležitá finanční podpora pro budoucí rozvoj sektoru. V letos Máme celou řadu aktivit, které eh, jsou eh, relevantní v, souvaz, v souvislosti s inovačním partnerstvím. Je tady například BMS, eh, je tady skupina pro biomasu, pro, potom je zde nový hodnotový řetězec multifunkčních lesů. Tohle lze podporovat v rámci programu rozvoje venkova. Potom eh, Evropský, eh, Evropské investiční partnerství pro eh, suroviny se zaměřuje na tuto problematiku. Komise dělá následující věci, které jsou zaměřené na dřevo. Pokud jde o v, v, po, nabídku, tak je tady výzva 17 v rámci horizontu 2020 pro vytvoření a, mm, sítě pro trvalé udržitelnou mobilizaci. Komise vytvoří pokyny pro a, tedy kaskádové využití e, dřeva do roku 2020 a také podpoří e, výměnu zkušeností, e, pokud je o zpracování dřeva. Dále lesnictví má také přínos této agendy v rámci její biočásti. Komise vytvořila eh, příslušné obecné pokyny v rámci Natury 2020 a tyto eh, pokyny mohou pomáhat eh, příslušným orgánům, kteří, které zodpovídají za lesní hospodářství a ochranářům na vytváření takových, s vytváření takových systémů, které umožní zachovat přirozená výskytiště a podporovat tak ochranářské programy EU. Evropská unie eh, také je eh, v čele mezinárodních snah boje s nelegálním eh, kácením lesů. Nedávný začátek nebo spuštění udělení licencí FLECT v Indonésii je prvním krokem. Máme tady také podporu v rámci programu RED Plus a také v rámci širších programů, které mají podpořit správné hospodaření v eh, lesních ekosystémech. V souladu eh, s eh, závazky sedmého ekologického plánu v současné době uvažuje o mm, možnostech, jak posílit snahy o boj s odesňováním. Já si myslím, že ty milníky, které jsem právě představil, představují novou, takový nový eh, podnět pro eh, trvalé udržitelné lesní hospodářství, ale je před námi ještě dlouhá eh, cesta. Pane předsedo, ještě se na konci vrátím k tomuto tématu ve svých závěrečných poznámkách. Děkuji. Děkujeme za provazení. Děkujeme za úvodní slovo. Ehm, myslím, že je eh, výbornou východným východiskem eh, pro naši debatu. Eh, hlásí se mnoho lidí do debaty a pokud se omezíme každý na minutu a půl, máme šanci to zvládnout do 20-30. Jako první paní zpravodajka Kestinger Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že máme dnes příležitost společně s výborem pro životní prostředí a s výborem ITRE eh, se vrátit k tomuto tématu. Myslím si, eh, že to i v souvislosti s tím, co se děje v komisi a parlamentu, je důležité, aby i parlament se do toho zapojil. Co se co je pro nás velice důležité v této lesnické strategii, tak v současné době je mnoho nových legislativních iniciativ, ETS, ne ETS, všechno to, co vlastně je v rámci energetického palíčku, obnovitelné energie, energetická účinnost a to všechno má také vliv na lesy a lesnickou politiku a myslím si, že to, co skutečně jsme všichni společně také eh, konstatovali v rámci lesu a lesnické politiky, tak vlastně v Evropě se poměrně liší. Máme země jako Finsko nebo Rakousko, kde vlastně se pěstuje více lesů, než je doporučeno. Potom máme země, které udělaly mnoho chyb v minulosti a nyní jsou závislé na importu z třetích zemí a potom další členské státy, které v posledních letech udělaly hodně v rámci jejich národních lesnických programů, což je úžasné, ale je také jasné, že tyto programy eh, nefungují pokud to není v rámci společné lesnické politiky, je důležité zeměřit se na udržitelné lesní hospodářství. Máme Forest Europe, a kritéria udržitelnosti jakožto základ pro kritéria certifikace udržitelnosti a myslím si, že je důležité a v rámci lesnické strategie jsme to také konstatovali, aby vlastně tyto certifikáty byly zavedeny, ale aby to nespůsobovalo žádné další náklady a žádné paralelní struktury. Vedle fosilních energií je důležité, aby také to zůstalo konkurenceschopné a zde lesy hrají hrají důležitou úlohu. Dvě otázky z DG. A dvě také v budoucnosti budou určité kapacity a zájem na tom, aby eh, se zapojili také eh, vlastníci a správci, pokud přijdou nové legislativní iniciativy a týká, co se týká jejich prosazování. A druhá otázka, to jsme také požadovali v rámci lesnické strategie hodnocení strany expertů eh, členských států. To byl jeden z požadavků Evropského parlamentu. Zde bych se vás chtěla zeptat, co se zatím udělalo a jak se tady tento podpora, tento požadavek prosazuje. Mě Požadoval jste veřejné slyšení. Já bych dnes ráda navrhla kolegyním a kolegům z ITRE a ENVY, abychom případně popřemýšleli také o veřejném slyšení k evropské strategi- lesnické strategii v souvislosti se zúčastněnými stranami a zástupci průmyslu. Myslím si, že to je důležité, protože zde jsou různé zájmové skupiny, které se snaží prosazovat svůj vliv a je důležité je také zapojit do diskuse diskusí o tomto důležitém tématu. Takže ještě jednou děkujeme za tuto příležitost k této dnešní diskusi. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Miller. Ano, pane komisaři, srdečně vám děkuji také za, vaše, za vaši prezentaci. Jsme velmi rádi, že se společně diskutuje o lese v tomto rámci a myslím si, že co je pro nás všechny důležité, tak to je skutečně země, ti zemědělství je vedené rodinné podniky, také, eh, které budou nadále posilovat udržitelné lesnictví a zemědělství. Musíme ochraňovat eh, tyto provozovatele a také uživatele, stejně jako moje předřečnice. Také souhlasím s tím, že máme různý stupeň prosazování této politiky v jednotlivých členských státech musíme vlastně zde působit ze spodu no, nahoru, rozvíjet tyto kom, koncepty tak, abychom udržitelné lesnictví zajistili v celé Evropě. Pro mě je obzvláštně důležité, aby LULU CF ty faktory, o kterých se zde nyní společně diskutuje, aby to nebylo další zátěž pro vlastníky lesa, a nevyžadovalo to žádné další eh, administrativní úkoly pro provozovatele. Já zde mám krátký citát od profesora Turka Altauze z roku 2007, který byl výzkumníkem do budoucna a říkal, že pokud považuje konkurenci za vynikající možnost pro rozvoj čitelného lesa. Takže myslím si, že společně bychom se měli skutečně zajistit dobré společné prosazování lesnické strategie. Pan poslanec Feder. Děkuji, eh, pane předsedo. Především děkuji panu komisaři za to, že mezi nás přišel eh, pohovořit eh, také na to důležité téma a také děkuji kolegyním Kestingerové a Millerové. Eh, já bych eh, se chtěl zaměřit na další eh, bod. My tady máme takový ten kaskádový princip. Jestliže se chceme pustit do regulace toho, kdy a jak a za jakých podmínek mohou majitelé půdy Eh, prodávat eh, produkty z této půdy, hm, tak eh, to nevím, jestli je dobře, poněvadž my tady máme soukromé vlastnictví lesů, což se respektuje a oni nemají žádný závazek veřejný. A Eh, bioekonomika, eh, která eh, funguje ve Skandinávii, v Rakousku, někde v místě v Německu, tak tady je důležitá de facto kvalita toho dřevěného vlákna. A jinak podle toho se dá používat pro různé věci nábytek, papír, chemický průmysl, paliv a tak dále. Čili mě by zajímalo, jak chcete eh, využívat právě toto, tedy jak chcete zužitkovávat různé typy vláken, které ten jeden strom v sobě má. Well, I'm sorry to have to pork. Tak já eh, se omlouvám, že to musím trošku schladit tady a chtěl bych připomenout, že komise nemá žádné kompetence v lesnictví. Není to zmíněno ve smlouvách. Ano, možná, že pan komisař byl povzbuzen eh, hlasováním na plénu před pár měsíci, kde byl výzván, aby se zajímal o lesnictví, ale Eh, de facto eh, hlasování na plénu de facto není revizí smluv. Čili v podstatě my bychom tady vůbec ani neměli být. A my tady naopak vyzýváme komisi, aby přijímala legislativu v oblasti, kde nemá žádné kompetence. Bohužel je to tak jediný způsob, jak Evropská unie může eh, financovat lesnictví, tak to musí být prostřednictvím, může být prostřednictvím rozvoje venkova, kde má fondy, ale to se děje prostřednictvím členských zemí. Evropská unie sama o sobě se do toho nemůže eh, eh, míchat. V podstatě se pohybujete po území, kde nemáte právo být. A mě skutečně Eh, vadí, eh, že eh, Evropská komise chce tedy podbuzovat vysazování stromů jako jakési vyrovnávací opatření, ale to prostě, ty se potom také mohou pálit a zase se ty my se dostanou zpátky, takže já nevím, příroda je příroda, s tom nic nenaděláme. O, oh, sorry. Mówię, że do zimnego prysznica. Eh, tak eh, eh, ano, děkujeme. Ano, ano, my jsme se na vaše studené sprchy už zvykli. No, děkuji vám tady a pan poslanec Kůžměk. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, také děkuji, že jste mi nás zavítal, pane komisaři. Máme málo času, tak jsem se chtěl zeptat jenom na to, je to jedna otázka, která se týká nové lesnické strategie EU. Pokud se týče e, využívání lesu e, jakožto pohlcovačů CO2. Máme tady určitý rozpor mezi politikou tedy světovou a mezi politikou evropskou. Pařížská dohoda a dohoda z Marrakeše de facto potvrzují, že e, svět chce jít e, tím směrem, aby se lesy využívaly e, k omezování emisí CO2. Nicméně pokud se týče klimatické politiky EU, ta je poněkud rigoroznější a v podstatě tím se nezabývá. Čili mě by zajímalo, zda regulace, nad kterými pracujeme, by mohly tento problém zohlednit v duchu Paříže a Marrakeše. Děkuji. Pan poslanec Bran. Děkuji. Tak eh, ano, pan komisař si jistě eh, všiml, že jsou tady eh, velmi velké rozdíly názorů, v podstatě extrémní. No, já si myslím, že problém tady je v tom, že eh, tedy lesy nespadají do kompetencí EU, nicméně klimatické změny ano a jsou to dvě věci, které souvisí a eh, v podstatě musíme si také uvědomit, že jedna věc je možná důležitější než ta druhá a myslíme si, že tedy eh, zvládat klimatické změny je daleko důležitější než lesnictví jako takové. Lesnictví v tomto může hrát významnou roli. A já bych chtěl tady eh, pozbudit komisi, aby eh, ve svém zájmu o lesy neutuchala, eh, poněvadž má na starosti klimatické změny. Jenom bych chtěla upozornit na jednu věc. My máme různé důvody pro to, abychom, eh, abychom eh, tedy eh, podporovali výsadbu stromů, poněvadž ty budou zachycovat, zachycovat CO2. Nicméně třeba v těch vřesovištích v Británii je daleko více CO2 než v lesech několika zemí Evropské unie. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat komisaři za to, že mezi nás dnes večer přišel. Zaznělo zde, že nemá Evropská komise a Evropská unie kompetence v oblasti lesnictví a to je skutečně politování hodné, protože mám, nyní zde opravdu čelíme nutnost zaplnit tuto skutečnou mezeru v Evropské unii. Myslím si, že bychom měli mít holistický, globální přístup. To je to, co navrhuje komise v rámci tady tohoto programu pro řízení lesnictví lesy, to je také prostředek vydělávání peněz pro venkovské obyvatelstvo. že není, jde pouze o to, že jsou hezké, že zachycují CO2, ale mají také velký ekonomický význam. Takže bychom neměli nadále financovat, vš, nemůžeme financovat všechny nápady v rámci zemědělství. Finanční prostředky jsou omezené, je potřeba najít jiné prostředky pro podporu lesnictví, protože pro eh, finančních prostředků není dostatek. Členské státy rozhodují navíc, jaká část financí půjde tedy do lesnictví. Je potřeba tedy mm, samozřejmě, pokud se nám nepodaří vyřešit tyto problémy, tak nikdy nebudeme mít společnou lesnickou politiku, protože doposud se, se to tak trošku dělalo na koleně, abych tak řekla. Myslím si, že je potřeba najít eh, skutečně prostředky, podpořit to, aby lidé vlastně mohli uh, si zajišťovat živobytí v těch oblastech, aby nedocházelo k tak masivnímu odlesňování, jak to jsme svědky toho dnes. Takže ještě máme dlouhou cestu před sebou, i když jsme už udělali krok dopředu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Na klimatickém summitu v Paříži i v Marrakeši eh, se eh, role a význam lesů, který eh, zdůrazňuje zejména pro Eh, klimatické hospodářství. Eh, nicméně, pokud se týče omezování, eh, omezení klim emisí z neprůmyslové činnosti, vedlo k tomu, že se do klimatické politiky začlenily také lesy. To je věc, která se může započítat do snižování emisí členských zemí. Nicméně současná eh, Současné, eh, současné úpravy nejsou uspokojivé pro země, eh, kde už nyní je lesů lesu hodně, jako třeba Polsko. Mě by zajímalo, jestli tedy nechcete třeba ne, Eh, změnit ambice v souvislosti eh, s pařížskou dohodou. A eh, zajímalo mě, jestli souhlasíte s panem Kusanem Kalněte, že toto je to maximum, na čem se mohli dohodnout. Paní poslankyně Petir? Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji vám za zájem o toto téma a děkuji za to, že vlastně už po třetí jste dnes mezi námi k tomuto důležitému tématu. My si všichni uvědomujeme, eh, jaký potenciál má lesnictví v zejména některých členských zemích, těch, které se snaží využívat zdroje zodpovědně. Máme energetický balíček, máme balíček cirkulární ekonomice a pracujeme na lesním hospodářství. Zdá se, že všechny členské země eh, tady mají stejnou výchozí pozici bez ohledu na to, zda mají eh, lesy na 60 nebo na 11 svého území. Je třeba brát v úvahu udržitelné Eh, udržitelného lesního hospodářství, eh, protože eh, jinak by mohlo docházet k nesprávné a nedostatečné stimulaci některých zemí. Chorvatsko má ve svých lesích velmi kvalitní porosty a některé jsou skutečně staré 100-120 let. A pokud se, e, pokud dochází ke kácení lesů, e, musí být vždy nahrazeny novou výstav, výsadbou a toto je prostě e, odpověď na udržitelnost. Mě by zajímalo, jak to chcete jak to chcete v evropské legislativě zohlednit. Ano, děkuji pane komisaři, když hovoříte tedy o rozvoji této evropské strategie, možná, že některé eh, kritéria nejsou dostatečně pojednána, jde zde o změny klimatu a tím pádem je potřeba skutečně mít udržitelnou strategii, abychom dokázali tomuto řešit. Ale nemůžeme najít jednotnou odpověď pro Evropu, protože lesy v Evropě jsou příliš rozdílné, takže musíme mít vhodnou, uspůsobenou strategii v jednotlivých členských státech. Las, lesy hrají nejen roli v udržitelné těžbě, těžbě dřeva, ale také se na to musíme podívat v souvislosti s biologickou rozmanitostí v Evropě, ke které, ke které také přispívá. A ne, nesmíme se zaměřit pouze na těžbu využití dřeva. Ale tak, abychom ty, ne, když hodnotíme ta fosilní paliva a jejich spotřebu, tak aby vylučovali dřevo, tak to by bylo hloupé. Musíme se zaměřit na kaskádovitý způsob, kaspásovitý řešení. A důležité také je, abychom zavedli ten systém certifikací, které se budou dát kontrolovat. Myslím si, že Evropa také v tomto musí přispět. A ještě poslední větu, a to považuji za velmi důležité, vy jste se o tom také zmínil, musíme se podívat na to, co se také děje v zemích mimo Evropu, ve třetích zemích. Jednak tedy také tam dochází k ničení lesů to jsou také témata, na která se musíme zaměřit a měli bychom to také zahrnout do zprávy Evropského parlamentu. Děkuji, pan posel Denano. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto iniciativu, že se sešly naše tři výbory a že vedeme tuto rozpravu s komisařem Heganem, protože to jsou průřezové otázky, které se zabývají ekonomickým ekonomikou, životním prostředím. Les není bohatství v evropské kompetenci, protože jsou uvedeny v zemědělské výrobě. Je to tedy normálně kompetence členských států, ale zdá se mi nicméně užitečné nebo dokonce nutné, aby Evropská unie se zabývala touto otázkou, protože otázka obnova, obnovy je, se, je zde vznesena a myslím si, že Evropská unie může zde působit, aby usnadnila obnovu lesů nejen ve státech Evropské unie, ale také v rámci spolupráce, zejména s africkými zeměmi, v rámci perspektivy Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, který může pokrýt tady tyto operace. Myslím si, že bychom měli stimulovat novou výstav, výsadbu, jinak nemůžeme dosáhnout udržitelné těžby dřeva. Další věc, je otázka výzkumu a vývoje. To také komisař Hogan zdůraznil. Myslím si, že dřevo je samozřejmě živý přírodní materiál, ale mohou z něho vznikat velké množství nového materiálu a také může mít velice různé využití. Takže myslím si, že u těchto dvou bodů by Evropská unie měla působit a více se zapojovat do využívání lesů nejen v Evropě, ale i ve světě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl dvě otázky, kterou bych chtěl položit panu komisaři. To se týká odlesňování rozvojových zemí zejména, protože nej, nejprve tedy například palmový olej. Víme, že se uh, využívá palmový olej v, eh, při zpracování potravin, uhlovodanů a tak dále. Uh, a toto v zemích jako Malajzie, Indonésie, tam jsou plochy například velikosti Německa, které už pra- vymizely kvůli těžbě palmového oleje. A vy jste hovořil o systému té certifikace, který existuje i u palmového oleje. Co chcete dělat eh, pro ty, jednotli, pro ty jednotlivé závazky, které byly přijaty. Jednak je zde dohoda z Paříže, potom také eh, další cíle eh, členských států. A potom druhá otázka souvisí s tím, co jste také říkal, že je potřeba povzbuzovat, stimulovat spotřebu a produkci masa, také investovat 15 milionů eur do stimulace této spotřeby v Evropě. Nicméně víme, že produkce soji, zejména v Brazílii, vyvolala také tady toto brutální odlesňování, protože se používá jako krmivo. A víme, že spotřeba masa dnes pokrývá zhruba 15 až 20 emisí, nebo vytváří emisí, 15 až 20 emisí skleníkových plynů. A nyní na základě pařížské dohody by nebylo by možné ji dodržet, kdybychom takto postupovali. Jak tedy Uvažujete, že se bude pokračovat. Pan Andrie, ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám prezentoval před našimi třemi výbory vaši lesnickou strategii. Mnoho věcí už zde zaznělo. Já bych chtěl pouze doplnit něco, co se týká cílů a kompetencí v rámci evropské lesnické Eh, strategie. A co se týká kompetence jednotlivých členských států, nemůžeme mít jednotnou strategii lesnictví, protože lesní zdroje jsou velice různé v Evropské unii a měli bychom spíše hovořit o strategiích v množném čísle, i když samozřejmě zde máme určitý společný základ, pro, ale nejsem přesvědčen, že můžeme eh, k lesu obecně v Evropě postupovat stejným, eh, stejným způsobem. Hovořil, zaznělo zde už mnoho úkolů, mnoho cílů a myslím si, že bychom se měli tím zabývat specificky. Otázka obnovy půdy, výsadby, to už zde také zaznělo. Otázka, kterou jsem vám chtěl položit, pane komisaři, je, jak upřesníte ten víceletý plán eh, uplatňování lesnické strategie nebo lesnických strategií vzhledem ke specifikám z jižní a severní části Evropy a jak se můžeme stát hanacím motorem místní dynamiky v oblasti zdrojů a co se týká klimatických změn, tak co lesnická strategie plánuje? Co nám chcete prezentovat, aby skutečně a efektivně a konkrétně přispěla k boji proti klimatickým změnám? Děkuji. Eh, obrigada, presidente. Eh, Senior komisaři. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je pravda, že rozvoj udržitelný rozvoj lesnictví, to je nezbytné pro zachovávání biologické rozmanitosti, pro zachovávání života a také uchovávání zdrojů pitné vody. Ale také bych chtěla říci, že je potřeba eh, zaměřit se na zalesňování mělských půd. Nemůžeme mít invazivní kultury, jak k tomu dochází například v Galicii nebo v Portugalsku, například u eukalyptu. Nemůžeme masivně využívat agrotoxické produkty v zemědělství. Je potřeba respektovat eh, společné blaho všech. Například eh, zaměřit se na pozemky. Děkuji. Já, danke. Pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane komisaři. Chtěl bych se vrátit tématu biomasa ze dřeva. Mnohde eh, došlo k malým projektům, kde se používá biomasa k vytápění. Eh, já jsem eh, kdysi jako, jako starosta Eh, také provozoval u nás vesnici teplárnu na biomasu místo eh, ropy nebo plynu. Čili eh, tady by se skutečně, tady se zavádí certifikace, což neznamená nic jiného, než že certifikační společnosti si tady vydělávají na tom, co jinak nahospodaří ty malé projekty. Eh, jde skutečně o drobné iniciativy, čili já si myslím, že eh, tato iniciativa opravdu eh, by bylo lépe ji zrušit. Děkuji, paní poslankyně Delhaj. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji za vaši přítomnost. Já se nebudu vracet už k tomu, co zde zaznělo ze strany mých kolegů. A samozřejmě je nutné ochraňovat lesy a jejich dopad na biologickou rozmanitost. Lesy vytvářejí pracovní místa, jsou multifunkční a přinášejí nezanedbatelný užitek eh, v rámci zemědělských oblastí. A také mají velmi významný dopad na rozvoj venkova. Já bych chtěla upozornit na tři body. Já chci zdůraznit a zopakovat tu tu, že ta lesnická strategie musí být eh, zapracovat tu velkou rozmanitost evropského lesa všechny evropské lesy nejsou stejné, prostě jsou zde velké rozdíly, takže je potřeba, abychom se eh, zaměřili spíše na výsledky, na povinnost dosahování výsledků, spíš než na ty prostředky. Myslím si, že tím budeme srozumitelnější vůči členským státům. Také bych chtěla zdůraznit to, že klimatické změny mají velice významný dopad na všechny naše lesy a zejména na eh, faunu a floru. A toto také je velice důležitá věc, kterou musíte zohlednit ve vašem návrhu té lesnické strategie. Zejména pokud jde o otázku zničení, zhoršování kvality půdy, protože si myslím, že o tom mluvíme příliš málo. A na závěr bych chtěla říci, pane komisaři, že bych si přála, aby komise, co se týká legislativy v oblasti životního prostředí, se sladila s členskými státy tak, aby naše lesy byly skutečně chráněny, i když to není, jak jste již zaznělo, otázka, která by patřila do působnosti Evropy, ale myslím si, že otázka klimatických změn a biologické rozmanitosti patří do působnosti Evropské unie. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za slovo, pane komisaři. Já si myslím, že se nemů- u, téma, u tématu lesa se můžeme více sjednotit, nicméně mám zde dvě otázky v souvislosti s tím, když hovoříme o té nové lesnické strategii a požaduje tam, aby leso byl, eh, dřevo bylo po, po, zdůrazněna jeho význam jako suroviny a jako dřeva a potom také že by zde mělo dojít ke konkrétním informované podpoře dřeva při ve stavebnictví. Takže otázka v rámci sdělení EU využití dřeva ve stavebnictví. E, jsou zde v rámci členských států nějaké nové iniciativy v oblasti dřeva? Pokud ano, jaké tedy? Zda už se něco udělalo tedy, zda už se něco pohnulo na trhu dřeva jako stavebního materiálu. A druhá otázka, jakožto komisař, co se týká klasifikace organických spojení CO2 a odpovídajícího systému prohlášení. Jak to vidíte? Mělo by to vlastně mělo by se to jed, pojednat lépe než dřevo, takže by mě zajímalo, jak to vypadá tady s těmito klasifikacemi VCO. Děkuji. Paní posel Hojbuš. Děkuji, paní poslankyně Hojbuš. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vy jste na závěr hovořil o akčním plánu eh, pro Indonésii. K tomu mám otázku. V Indonésii se hodně kácí a v podstatě se vykácejí, eh, vy, eh, tedy vykácejí pro, eh, původní porosty, aby se mohly pěstovat palmy. Mě by vůbec zajímalo, jak tento akční plán FLEGT tady může pomoci, to nevím. A jak lze sladit to, že chcete provádět kampaň za 15 milionů eur eh, eh, pro eh, týkající se konzumu masa, jenomže aby bylo možné chovat masný dobytek, je třeba nejdříve vypěstovat soju a to znamená, že nejdříve třeba krátce kus lesa. Paní poslankyně Virkunen. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane komisaři, eh, že jste mezi námi. My jsme mnohokrát eh, slyšeli, že lesnictví spadá do kompetence členských zemí, ale také na evropské úrovni je to velký biznis, který ovlivňuje evropskou politiku. Ne vždy je to v souladu s naší lesnickou strategií, která je velmi vyvážená v současné době tady máme tři důležité iniciativy. Eh, eh, máme tady směrnici pro obnovitelné zdroje, bioekonomickou strategii a podobně. A poněvadž eh, a pak máme to LUCF. Já jsem z Finska, 75% našeho území je zalesněno a jako občané se velice snažíme snižovat emise. A ty lesy jsou velice důležité pro naši ekonomiku i společnost. Eh, to znamená, že eh, my máme udržitelné lesní hospodářství a velice nám na tom záleží. V tom eh, návrhu LULUSEV se ukazuje, že role udržitelného a aktivního lesnictví eh, eh, versus eh, klimatické změny není zcela porozuměno, jí porozuměno. Lesy to není jenom zdroj surovin pro různý zpracovatelský průmysl. Mm, také lesům připadá důležitá role v boji proti klimatickým změnám. Čili skutečně v tom návrhu LUSEF je eh, hodně psáno o té trvalé udržitelné roli a já doufám, že se to také eh, promítne ve vašich dokumentech. Pan Flanagan, děkuji. Eh, mě by zajímalo, jestli tady pan komisař chce hovořit o nebezpečí izolace venkova. Tady se zdá, že eh, z důvodu cenových tlaků je tedy zemědělství čím dál obtížné. Čili eh, tady se skutečně může stát, eh, že lidé na venkově budou nejdříve izolováni a pak se venkov zcela vylidní. Pokud se týče LULCF, tak mě by zajímalo, jak právě Eh, tato strategie eh, se staví k tomuto problému. A také eh, já si myslím, že pokud se týče využití dřeva a jeho kvality, tak já myslím, že my tady máme skutečně situaci, kdy se jsou prostě spory o tom, že eh, to dřevo není takové, jako se eh, očekávalo nebo jak se věřilo, předpokládalo a to je narušení důvěry. Čili eh, já myslím, že o tom také musíme hovořit. Čili mě by zajímalo, máme nějakou strategii na to, že by eh, lidé mohli být eh, ujištěni o tom, že si skutečně kupují to, co si koupit chtějí, že je to skutečně tak čisté. Pokud se týče kompetencí, eh, my tedy Eh, eh, máme, eh, třeba neměli jsme čas hovořit o CETě, ale zase na druhé straně minulý týden jsme měli dost času na mlečnou čokoládu, tak to nevím, jestli ty priority máme správně sestavené. Ano, já jsem ráda, že pan komisař je tady spolu se třemi výbory Myslím, že není důležité jenom to, kdo za co zodpovídá, ale my jsme se také shodli na strategii pro lesní hospodářství, kde se potvrzuje to, že eh, lesní hospodářství má mnoho rolí, mnoho účinků a že je nutné, aby bylo udržitelné. Já jsem se zajímala o tento váš dokument a mě by skutečně, nebo zostřehoval jsem se zejména na eh, tu koherentnost politik. Máme tady na jedné straně Tolulu CF a eh, tam eh, očekáváme review, ale taky máme energetický balíček. Čili já podporuji tu myšlenku, aby se e, naše tři výbory i do budoucna scházely, pokud se týče lesnictví. Ten zimní energetický balíček také přichází s určitými udržitelnými kritérii, čili mě by zajímalo, nebo chtěla bych říci, že e, Eh, pokud vyroste strom, tak se z něho tedy postaví dům, vy, vyrobí se papír, vyrobí se eh, léčiva a tak dále. Ale potom ta zbytková hmota se skutečně může zužitkovat energeticky. Eh, u nás třeba 40 tepla je ze dřeva. Mě by zajímalo, pane komisaři, Eh, mm, my tedy eh, údaje o lesích eh, v Evropě máme poměrně chabá, čili mě by to skutečně zajímalo, jestli se to bude, v tomto bude něco zlepšovat. No a myslím si, že v, té, v období po horizontu 2020 bychom měli mít novou bioekonomickou strategii pro postfosilní svět. Děkuji paní poslankyně Kionen. Děkuji. Děkuji také panu komisaři. Já bych také měla několik otázek, které se týkají především eh, lesnické politiky, toho vyhledávání, získávání údajů v této oblasti. Trávíme hodně času tím, že eh, hovoříme o tom ale nedost, ne, nedost, hovoříme dostatečně o finančních prostředcích. Musíme mít skutečně velmi spolehlivé, kvalitní údaje o výzkumu, o lesech, o rozmanitosti lesu a o všech kritériích souvisejících s udržitelností a udržitelným lesnictvím. Také zde máme. Eh, ten způsob, jak eh, je možné lesy využívat eh, jako eh, k zachycování uhlíku CO2. Musíme skutečně mít takové studie, které budou nespochybnitelné, které budou opravdu objektivní a využitelné pro všechny členské státy. Když hovoříme o certifikátech, tak nesmíme ztrácet ze zřetele, že u těchto certifikátů je také nutno mít takzvaný nezávislý systém, který také bude objektivní objektivní, který nebude, eh, bude skutečně nestraný. A také bych se chtěla vrátit k tomu, co před chvílí říkal pan komisař, jakožto Finka, jsou zde věci, které mě šokují, jak říkala kolegyně Virkunen. 75% eh, území Finska je pokryto lesy. A říkáme, že bychom potřebovali větší plochu pokrytou lesy. A kdežto ve Finsku, co bychom tedy dělali? Například pole, dálnice, parkoviště by se měla zalesnit, abychom mohli splnit cíle, které jsou stanoveny v této lesnické strategii. Děkuji. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Děkuji vám, pane komisaři, že jste zavítal mezi nás. Je to velice důležité téma a musíme o něm debatovat. Eh, Také vzhledem k americkým eh, volbám je třeba se eh, trošku nad tím zamyslet, protože nově zvolený prezident hovoří o zrušení pařížské dohody ze strany Spojených států. Pokud se týče zalesňování a tak eh, my v Rumunsku s tím máme problémy, protože eh, sice jsou určité fondy na zalesňování, ale je eh, poněkud problematické, abychom zachovali stejnou rozlohu pastvin do roku 2018. Čili to je věc, kterou je třeba řešit v souvislosti s degradací pastvin a e, potřebovali bychom, aby e, zalesňování bylo usnadněno v zemích, kde platí takovéto, takováto pravidla jako u nás. Jinak by ty fondy nebylo možno využít pro zalesňování. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, také vám děkuji za to, že jste přišel. Pokud se týká boje proti odlesňování a zachovávání jednotlivých funkcí Evropského lesa, tak mohu pouze souhlasit s dobrými úmysly, které se schovávají v této strategii, stejně tak jako s těmi opatřeními. Nicméně si dovolím připomenout, že ten text v té své první části uvádí. Strategie se týká také využití dřeva v Evropské unii, který patří do průmyslové politiky Unie. Nesmíme zapomínat, že průmysl není ani ve výlučné kompetenci Evropské unie, ani ve sdílené kompetenci, ale je to pouze podporenci podpory pouze podle článku 6 smlouvy o fungování Evropské unie. Ráda bych věděla, jak konkrétně toto ustanovení lesnické strategie se spojuje tedy s využitím dřeva a s průmyslem. Text dále zdůrazňuje na mnoha místech zlepšování konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Moje otázka je tedy následující. Jak naše, les, náš lesnický průmysl může rivalizovat, tedy soutěžit s některými zeměmi s, se špatnými s pracovními podmínkami a s podmínkami BOZP velmi špatnými? Jak vlastně můžeme zajistit konkurenceschopnost spojená se zajištěním přijatelných pracovních podmínek. Ochrana lesa je dlouhodobý eh, úkol a jak z dlouhodobého hlediska se bude Evropská unie vyjadřovat k mezinárodním závazkům v oblasti lesnictví. Děkuji. Pan poslanec Loazon. Oui, merci, président. Ano, děkuji, pane předsedo. Víte, co se týká francouzského lesa, plocha zalesněná dnes představuje 30 francouzského území. Průměrně 80 tisíc hektarů ročně a více než 20 miliard ročně a 5 tisíc podniků, takže je to skutečně prvořadé odvětví. A které Francie je za rozdělena do velkých ekologických eh, území, do určitých lesnických ekoregionů, kterých je asi 80 spíše než podpora strategie na úrovni Evropské unie, si myslím, že by bylo lepší eh, podporovat lesnickou strategii na národní úrovni, abychom zachovali tu složitost a rozmanitost. Patří sem zelená energie, ochrana lesů a jejich ekosystému, zlepšování jejich využívání. To jsou velice důležité cíle do budoucích let a je tedy podle nás žádoucí podporovat především svrchovanost členských států v takto strategickém odvětví. Děkuji. Diskusie končí paní prezident. A ještě paní předsedkyně McGuinness na závěr debaty. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se eh, Měl jsem tady být eh, v 6.30, ale přijel jsem teprve teď. Eh, já nejsem eh, to taková odbornice jako Elizabeth, takže se zaměřím na něco jiného. Setkal jsem se minulý týden s mladými irskými zemědělci a dostupnost půdy je pro ně všechny problém. A cítí, že je určitý konflikt mezi tím, že se půda dává na lesnictví. Jak zvládneme tu otázku nejenom v, v členském státě, ale v řadě členských států, kde otázka využití půdy eh, se stává předmětem napětí nejen mezi generacemi, ale také mezi zemědělci, kteří chtějí přístup k eh, zemi, aby mohli rozšířit výrobu zemědělskou, ale také eh, mm, si těmi, kdo to chtějí použít na lesnictví. Jak se vyrovnají tyto dva zájmy? Myslíte si, no, co byste k tomuto řekl, vzhledem k tomu, že musíme zvyšovat roz, výměru zalesněné půdy. Děkuji. Já teď dostal slovo pan komisař. A, překvapuje mě, kolik máte tady kartiček s poznámkami, prosím. Pane předsedo, není možné, abych zodpověděl všechny ty otázky za pět minut, ale asi se mi to nepodaří, ale Každopádně poslancům eh, zašleme odpověď eh, na konkrétní otázky, protože tady začíná spousta technických otázek. Ale samozřejmě eh, dnes večer se ukazuje, že navzdory těch kompetičním otázkám, o kterých někdo zmínil, mm, pan Egnu za správně se, se ukazuje, že lesnictví je otázka a Eh, která se prolíná řadou oblastí, eh, je, ať jsou to pracovní místa, životoschopnost venkova, klimatické změny, eh, energetická politika, řekl bych vám přítomným, že pan komisař Kaněte vytváří velice rozsáhlou eh, politiku energetické unie, kterou předloží eh, komisi v nadcházejících týdnech. Takže tam to hodně uslyšíte o všech těch energetických otázkách, včetně biomasy, o které eh, se zmínil tady pan poslanec, a toho, jak energetický mix a všechny tyhle otázky s tím souvisí, takže tam bude možné se vytvořit vaši politiku k tomu, jak lesnictví zapadá do otázek energetické unie. Samozřejmě uznávám, eh, že eh, paní Kestinger eh, opravdu odvedla skvělou práci ve spolupráci se třemi výbory a uvidíte, že jsou tady obli- velké rozdíly mezi různými regiony v EU a uvidíte, že ty výpočty a v rámci LULCEFu jsou opravdu odlišné pro různé regiony, jak tady poukázali například finské regiony je to, neplatí to jenom o Finsku, ale i o jiných e, regionech. To, jak se vypočítá i vají kredity eh, v rámci LULCEFu, eh, to jsou otázky, které leží vám na stole. Komise předložila své návrhy. Takže teď to necháme na spolu zákonodácích, aby vytvořili, dotvořili zbytek. Opravdu závisí na vaší mm, situace, když máte 73% eh, lesů ve Finsku eh, zalesněných, tak eh, je obtížné potom se nějakam pohnout dále. I když nemáme kompetenci podle smlouvy, tak Evropskou unie dává, dává na lesnictví spoustu peněz v rámci programu rozvoje venkova. Takže to určitě zajímá veřejné zástupce, to, jak se dávají peníze tady na tyto programy. Mě to zajímá. Nemůžeme ignorovat tento fakt. Prostě protože máte legislativní pravomoci, tak neznamená, že byste ne, eh, se nezajímali o další politické aktivity a cíle. Je tady evropský eh, přínos eh, lesnictví horizontálně v těchto oblastech trvalé udržitelnému rozvoji. Pokud je o stálý výbor pro lesnictví, o kterém se zde hovořilo, tak my to také eh, podporujeme, eh, tak jak byla ta, ta práce, jak byla představena na radě mm, za slovenského předsednictví minulý týden. Určitě eh, se podíváme na ty budoucí plány a řekl bych, že bude midterm review v roce 2018 pro lesnickou strategii, takže bude možnost se znovu tedy zaměřit na fungování těchto instrumentů nebo nefungování. Pokud je uh, uh, užitní pravidla pro LULCEF podle eh, Kyotského protokolu, tak ta byla zjednodušená. Protože LULCEF se zaměřuje na umělé emise. Je to čistě užitní eh, záležitost. Jak eh, jsem říkal, tak návrh komise se drží pokynu Rady z roku 2014, pokud jde o nařízení o sdílení eh, snah. A samozřejmě to se může lišit v závislosti na eh, to, o jakém území v Unii mluvíme. Potom řada dalších otázek se týkala, myslím, že pan Flanagan hovořil o otázce to, odkud pochází, že je tam spousta eh, stromů a a je tady otázka venkovské izolace. Ano, je to otázka územního plánování, e, tak aby se tohle všechno e, zohlednilo, aspoň já to tak vidím. Pokud je o nové soukromé e, zalesňování nebo veřejné zalesňování, tak územní plánování musí být součástí procesu. A to je třeba zohlednit, pokud jde o to, jak soukromé to je, jak blízké je to soukromým obydlím to je příležitost pro členské státy vytvářet ta a mm, ty, ty předpisy tedy v rámci eh, toho eh, ministerstva pro územní plánování v Jirsku. Potom eh, sedmý ační plán Komise tam potrhla ekologický dopad lesnictví globálně a nedávno jsem v Indonésii eh, zeptal na otázku palmového oleje. Ano, tam je otázka trvalé udržitelnosti. A to, jak to souvisí eh, s odesňováním v Indonésii a v Malajzii a jinde. Takže Evropská unie eh, zde hraje velice aktivní roli při vyjednávání o volném obchodu, při stanovování těch kritérií trvalé udržitelnosti. Máme jeden konkrétní eh, případ z minulých dnů, kdy v posledních dnech jsme pomohli Indonésii eh, s projektem FLECT, tak aby mohli eh, vyvést první dávku dříví podle nařízení o trvalé udržitelnosti lesního hospodářství. A tohle bude velice závažná otázka, kterou, která se bude muset řešit v rámci volného obchodu s Indonésií a e, tam se e, vyválí za 4 miliardy e, eur do Evropské unie. A tím se ukazuje, jak jaké máte páky na, na dosažení jiných politických cílů. Tohle je jen takový příklad, abyste věděli, že o tom víme a, a snažíme se to řešit. Nová politika v udržitelnosti bioenergii bioenergetiky a stále větší používání biomasy. Ono by to samozřejmě mělo eh, řešit i eh, ty eh, společenské otázky. Komise už téměř dokončila otázku, tedy strategie pro bioenergetiku a budeme se na ní dívat v rámci možných rizik pokud je o ušetření eh, skleníkových plynů, fungování místního trhu a tak dále. Takže tam se na tom hodně pracuje. Ale ten návrh by měl padnout v nadcházejících týdnech k tomu kaskádování. Politický eh, rámec může eh, zde využít tržních sil. A tady je také eh, důležité eh, řešit eh, selhání trhu, které brání využívání příslušných odpadných hmot, nebo také začít přemýšlet v rámci životního cyklu. My tyto otázky řešíme v rámci cirkulární ekonomiky. A také budeme vydávat pokyny ke kaskádovému využití biomasy v rámci příslušného ekonomického akčního plánu. v Arabské generální ředitelství pro růst eh, studují, nebo eh, minulý rok vydali studii o optimalizovaném eh, kaskádování dřeva. A to promítneme také do příslušného dokumentu, který se bude aktualizovat v roce 2018 o využití biomasy. Myslím, pane předsedo, že jsem asi neodpověděl úplně na všechny otázky, to vím ale myslím, že jsme si poznamenali eh, všechny eh, dotazy a, a vaše otázky eh, zodpovíme písemně. Každopádně všechno jsme si poznamenali. Říkat na bioekonomickou strategii přesně na co se to zaměřuje. Na tohle všechno a zareagujeme těm jednotlivým řečníkům. Já vám děkuji. Děkujeme panu komisařovi. Děkujeme panu komisaři. Eh, já eh, myslím, že eh, také spolupracovníci pana komisaře si určitě důkladně dělali poznámky. Takže, dámy a pánové, je jménem pana profesora Buska a svým vlastním chci tři věci. Možná, že příliš málo vnímáme hodnotu lesů Eh, v souvislosti s klimatickými změnami a s vodním hospodářstvím. Vodní hospodářství to je eh, problém pro brzkou budoucnost. A dále je to eh, problém z věře a de facto péče o svěře, regulace stavu svěře. Eh, myslím, že je dobře, že v tomto směru eh, mají eh, členské země své vlastní politiky, protože máme velice odlišnou situaci v oblasti lesního hospodářství a myslivosti v členských zemích, čili nemůžeme to evropsky sjednocovat. K tomu tématu se určitě budeme eh, v budoucnu vracet. Je to velice důležité téma. Je eh, důležité, že jsme se tady sešli zástupci tří výborů. Všem vám děkuji za účast, děkuji eh, našemu personálu, děkuji sekretariátu za přípravu tohoto setkání, děkuji panu komisaři a přeji vám příjemný zbytek večera. Končím zasedání. Nashledanou.